parlamentu dle článku 7 etického kodexu členů Evropského parlamentu k finančním zájmům a střetům zájmů jsem 9. února následující kolegy je jmenoval eh, do poradního výboru k, etix, eh, k etickému kodexu pan Karlo Cassini, paní Evelyn Regner, paní Cecilia Wilkström, pan Gerard Höfner a pan Said Karim. Kromě toho pana Jiřího Mastariku a Enrico Maria Speroniho jsem eh, jmenoval za náhradní, náhradníky. S, v